EPP, eh, e ALDE, SAD a FDD návrhy na změny ve výborech a v jedné delegaci. Eh, tato jmenování budou přílohou k zápisu tohoto zasedání. Pokud eh, nebudou do přijetí zápisu podány připomínky, tak tyto kandidatury, tyto jmenování budou odsouhlasena. Výbor pro zahraniční věci Eh, eh, tedy Julia Pitera na Jaroše Volského, výbor pro ústavní záležitosti, Bony za Jaroše výbor petiční za Jaroše za Piteru, výbor pro vyšetřování porušování eh, práva, unijního práva, pokud jde o praní špinavých peněz daňových uniků, tak Viktor Negresku na místo Katarin Sorin Ivana delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem a mm, mm, smíšený výbor EU e Island a pro eh, Evropský hospodářský prostor je tak Nick Storvas odchází a regionální rozvoj Raymond Finch nahrazuje byl, byla Eteridge A různé výbory se rozhodly, že zahájí interinstitucionální vyjednávání podle článku 69c odstavec 1